So, guten Abend. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Prvé sdělení. Pan kolega Okezel sa 8. Řistra 8. září 2015 přistoupil do frakce NF vzhledem k kodexu o finančních zájmech a konfliktu zájmu předseda 9. září 2015 rozhodl, že pan Gerov Anemans